Eh, tisíciletí zlepšení eh, zdraví eh, matek, zlepšení jejich postavení a zlepšení kvality života. Eh, je to zakotveno v některých eh, kulturách s tím, že ženy eh, jsou podřízeny svým otcům, manželům a dokonce i synům. A je třeba využít moderních technologií při zvládání nových domácností a také jde o ovlivňování plodnosti žen. Ženy se snaží přivádět na svět méně dětí. Tyto selektivní postupy nevedly jenom k nějaké eh, eh, eh, přemíře mužů ve společnosti, vede to k nevyváženosti, ohrožuje to sociální stabilitu a bezpečnost. Má to také negativní dopad na plodnost a ohrožuje to úmrtnost matek. Musíme se zabývat podmínkami a kořenovými příčinami těchto jevů a usilovat o stabilizaci a já bych chtěla poděkovat za podporu eh, tím, že jste předložili pozměňovací návrhy. Eh, je třeba, abychom se v Evropské unii vyslovili pro zlepšování vzdělání, pro zlepšování eh, příležitostí pro ženy. Evropská unie musí spolupracovat s národními, místními, regionálními orgány, abychom radikovali takovéto postupy co se týče eh, prosazování příslušné legislativy a je také důležité lépe monitorovat eh, realizaci stávajících předpisů. Delegace EU musí hrát větší roli v těchto zemích. Eh, komise by měla podpořit tuto politiku vedoucí k potlačování nerovnosti mezi pohlavími. Musí podporovat další proaktivní opatření. Eh, je, svět by měl lépe eh, podporovat eh, kapitál žen a také posilovat právo na to narodit se. Máme tu některé technické podrobnosti, máme tu časový eh, eh, harmonogram, příslušným výborem je výborem eh, FEN. Bude třeba, abychom o tom dnes hlasovali. Hlasování je plánováno dnešní odpoledne po 16. hodině. Lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů eh, byla stanovena na 22. května. Obdrželi jsme 20 pozměňovacích návrhů. Děkuji vám všem za předložené návrhy a věřím, že text stanoviska eh, přinese ty nutné změny eh, při ratifikování postupu proti těmto barbaritům barbarským praxím. Pokud chcete o těchto postupech diskutovat, jsem připravena. Jinak vám eh, děkuji za veškeré diskuse, děkuji také sekretariátu, který se eh, zhostil eh, velice dobře práce. Slovo pán, má pan Mitchell. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji paní Krecu za tuto zprávu. Dnes ráno na BBC říkají, že byl zachráněn chlapeček z, z kanálního potrubí. Asi kdyby to byla eh, dívka, tak by to vůbec ve zprávách nebylo. To je opravdu šokující. A bylo tu poukázáno na to, že až 200 milionů žen ve světě chybí z důvodu tedy eh, zabíjení eh, dětí a potratu motivovaných eh, pohlavím nenarozeného dítěte. Je skutečně neuvěřitelné, že to někteří lidé, někteří lidé o tom um, hovoří, jako by, kdyby by to byla úplně běžná věc. Um, my jsme konec konců zorganizovali dvě takové události věnované tomuto tématu. A tedy sexismus a také vnímání určité materiální výhody jsou příčinou tohoto jevu. V Indii a v Číně jsou eh, muži vnímáni jako ekonomicky významnější. S tím, že se předpokládá, že se jeden nebo dva budou starat o rodiče ve starším věku a zajistí rodinu. V některých eh, oblastech Asie teď není dost žen ke sňatkům, takže dochází k únosům dívek z dalších regionů. Ty jsou pak eh, tedy unášeny do těch regionů, kde ženy chybí. Pokusme se dosáhnout nějaké dohody eh, k této záležitosti úplně samostatně od jiných otázek. A pokud nějaké politicky citlivé eh, pozměňovací návrhy budou v této zprávě, tak nás to rozdělí. Takže nenechme se nechat rozdělit. Eh, já jsem předložil některé návrhy, které volají po analýze ekonomických důvodů, které eh, přispívají k těmto selektivním postupům. Dále návrh, který volá po větší sociální ochraně obyvatel rozvojových zemí, aby se snížily hospodářské rozdíly, aby se odbourala tato preference pro eh, muže. Zdá se, že tu není jednoznačné spojení, ale třeba otázka pojištění, pojištění, plodin, zdravotního pojištění a tedy. Realita je totiž taková, že, taková, že pro některé tyto rodiny mít e, dědice mužského pohlaví je e, pojištěním. Čím více eh, tuto mentalitu rozvíjeme, tím lépe. Jsem rád, že komise hovořila s, o tom s akademiky a zohlednila tedy některé eh, další ohledy, aby byly k dispozici jiné formy eh, pojištění, aby nebylo tedy obvyklé a aby se nestávalo, že se budou uchylovat k upřednostňování mužů. Doufám, že na plenárce předejdeme našim obvyklým eh, politickým rozdílům a eh, budeme se moci vyjádřit přímo eh, k této otázce. Kašman, děkuji. Děkuji Korině Krecu za vynikající stanovisko, které skutečně jde přímo po jádru věci. Jak nám připomněl pan Mitchell, připomíná eh, nám ta alarmující čísla. Ale já bych to chtěl vrátit zpátky eh, z těch velkých čísel na jeden, k jednomu životu. Tento jeden život je prostě zahozen, eh, zmařen jen proto, že má nějaké nechtěné pohlaví. To je naprosto nepřijatelné, neobhajitelné a pochází to z kultury, kde se pořád má za to, že ženy jsou majetkem mužů, majetkem rodin a že mm, by ženy měly být v rámci kultury eh, pokořeny, podrobeny z různých důvodů, s různými záminkami. Sou, souhlasím s Gem, s Gem Mitchellem, že není žádný důvod, kterým lze ospravedlnit tento přístup. A Korin nám eh, tedy připomíná dopad na tyto um, mileniové, na tyto cíle tisíciletí. Když se ženy vůbec nenarodí, tak jak jim pak můžeme dát eh, nějakou rovnost? Takže vítám ten důraz, který je tu kladen na nutnost nové legislativy, protože skutečně potřebujeme novou legislativu proti eh, pohlavní selekci. Souhlasím s také s panem Mičelem, že to, co nás rozděluje, musíme nechat stranou, musíme být sjednocení. Parlament musí hovořit téměř jedním hlasem a já se těším na hlasování. Bohužel tu nebudu dnes odpoledne, ale Korino, máte mou naprostou podporu. Já jsem o tom přemýšlel včera večer. Na začátku každé zprávy, kterou dostaneme, se píše jednotně v rozmanitosti. Když jsme jednotní v rozmanitosti, tak je to vynikající, ale pak jsme naopak rozděleni v, jednotně, v jednotě. Takže v tomto případě buďme skutečně jednotní. Děkuji. A slovo má pan Gustafsson. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, i já bych chtěl srdečně poděkovat paní navrhovatelce za vypracování velice dobrého návrhu, za tu velice dobrou zprávu. A také sdílím názor obou poslanců, kteří vystoupili přede mnou. V tomto případě se jedná o opravdu strašlivý příklad pat patriarchálního řádu, který ještě převládá v naší společnosti. Pan Kašman říká, že je to proto, že si muži osobují právo rozhodovat o těle ženy. A to je to, proti čemu se snažíme bojovat. Říkáme, že právo ženy na sebe určení je lidským právem, ale jsou tu opravdu některé strašlivé příklady a mnohdy to souvisí s sociálním rozměrem dané společnosti, s tím, jak je strukturována daná společnost. Jsou to země, kde vládne velká velká chudoba a v takovéto společnosti se e, patriarchální síla spíše udrží u moci. Toto uspořádání moci vidíme mnohdy na světě. Někde je výraznější, někde méně, ale takové to uspořádání existuje téměř všude. Musíme dbát na to, aby právo ženy na rozhodování o vlastním těle se stalo základním právem, aby to hrálo důležitou roli ve všech ohledech. E, právo na vlastní tělo je e, právo, po kterém musí ženy stále volat. Mají přece toto e, právo, měli bychom to také stále znovu všude citovat. Je to prostě lidské právo. Děkuji. Thank you, uh, madam. Pane Newton, děkuji. Paní předsedkyně, jsem členem eh, delegace, eh, která spolupracuje s indickým parlamentem a je to opravdu fascinující. My se nesetkáváme pouze eh, s poslanci federálního parlamenta v Dili a ten je velice slabý. 28 států v Indii si dělá, co chce právě kvůli této labé stránce před dvěma lety jsme navštívili jednu vesnici eh, na eh, středovýchodě v blízkosti Hyderabadu, abychom se přesvědčili o tom, jak prostředky z Evropské unie eh, zabránili práce dětí a bylo to nesmírně zajímavé a já jsem poblahopřál organizátorům. Řekli jsme, přispěli jsme k tomu, ale v Indii je dalších 100 tisíc takových vesnic, kterých se to nijak nedotklo. Je to tedy zásadní problém. A v loňském roce jsme navštívili Patnu eh, na severovýchodě Indie. A je to opravdu velice chudý stát na radnici jeho hlavního města jsme eh, vedli eh, diskuze, které se také týkaly problému růstu obyvatel a zabíjení dětí. V Dili nám již bylo řečeno, že Indie nemá žádnou politiku, která se týká e, růstu jejího obyvatelstva e, a my nechceme tedy nějak ovlivňovat e, obyvatelstvo v Indii, ale při té diskuzi na radnici v Patně jsem eh, seděl eh, vedle eh, velice vzdělané indické ženy a když jsme došli k otázce k zabíjení děvčátek, tak mi s opovržením v hlase řekla, já bych nikdy nenašla muže, který by to udělal. To je hrozné. Ukazuje to, že je to hluboce zakořeněný problém v Indii, eh, zemi, která žije z staletých tradicí, eh, bude eh, to trvat velice dlouho, než se nám podaří změnit takovéto postoje jako v Indii. Děkuji. Paní Messner, máte slovo. Ano, děkuji paní předsedkyně. Jako stínová zpravodajka za ALDE samozřejmě mohu eh, podpořit, co řekl kolega, eh, co se týče Indie. A tady bych chtěla navázat. Má pravdu pro nás, pro Evropan je jasné, jaký máme eh, hodnotový systém a oč usilujeme a co chceme prosazovat ve spolupráci s rozvojovými zeměmi. Tam ale mají úplně jinou kulturu, jiné uvažování poděkování a to ne, usnadňuje naši činnost. Ještě jsem nepoděkovala paní Kretu za její stanovisko. A chtěla bych říci, my jsme jistě jednotní v názoru i v rozmanitosti a měli bychom eh, dát stranou eh, některé stranické eh, rozpory, protože jde o tuto věc v naší politické spolupráci s rozvojovými zeměmi. E, Není možné, abychom e, se o tom nezmiňovali a nesnažili se tomu e, zabránit, že dochází k potratům na základě ženského pohlaví. V Indii a v dalších asijských státech vládne přesvědčení, že žena má menší cenu. A už je nedostatek žen a a když bude, tak se ta společnost nebude moci dostatečně rozvíjet. Známe schopnosti žen a jejich schopnosti se dají ještě dále rozvíjet, ale ženy musí mít nejprve příležitost přežít a potom získat příslušné vzdělání a teprve potom mohou převzít příslušný úkol ve společnosti. A my e, e, se v politice to se snažíme e, prezentovat, aby se i ostatní na to takto podívali, pochopili a podporovali. Musíme tedy na tomto cíli pracovat. Sama jsem předložila dva pozměňovací návrhy. V jednom jsem upozornila na to, že je to jeden z našich cílů rozvoje tisíciletí, rovnoprávnost pohlaví a zabránit cíleným potratům na základě pohlaví to eh, je v naprostém rozporu s našimi cíly milénia a také jsem řekl, že nejde jenom o dětská manželství, ale i o nucená manželství, která tu hrají určitou roli. Chtěla bych ještě říci, že budeme společně hlasovat proti takovýmto postupům. Nejde o to, že bychom obecně řekli, eh, že se nesmí provádět eh, pod potraty. O to nejde o cílené potraty eh, ženských plodů. A také eh, jde o to, aby eh, prováděly nevládní organizace osvětu v těchto zemích abychom postupovali společně s nimi. Vidím to kladívko, už jsem byla u konce, děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Ano, je pravda, že toto téma je skutečně velmi podnětné, ale máme hodně bodů na pořadu jednání. Paní Gres, jenom velmi stručně chci podpořit eh, příspěvek, který tady zazněl ve všech bodech. To znamená, připomínám tu nutnost vzdělávání eh, žen. Eh, je to samozřejmě těžká záležitost, je to dlouhodobá práce. My musíme podpořit tedy eh, rozsáhlé kampaně v rámci občanské společnosti. Také podporuji to, co bylo řečeno v otázce nucených sňatků. Pokud jde o selektivní potraty, tak myslím, že musíme zůstat nadále obezřetní protože se domníváme z hlediska naší skupiny, že právo na potrat je něčím nedotknutelným. Nesmíme upadnout eh, do pasti odmítání jakéhokoliv práva na potrat. Ano, děkuji. A nyní slovo dostává komise, paní Ramé, dvě minuty. Yeah, okay. <laughs> Yeah, you're more prepared anyway. Uh, uh, Paní předsedkyně, my jsme se dohodli spolu s kolegyní z komise, že budeme uh, komentovat tento bod. Děkujeme za doporučení a za zprávu. Musím zdůraznit, že rok 2013 je velice významný pro otázky spojené s násilím proti ženám, s Mezinárodním fórem a se skupinou pro násilí proti ženám. Jsem také rád, že je tady zástupce FEMu a že jsme byli svědky eh, práce CSV Ehm, ve společnosti, kde ehm, ehm, pohlaví ho určuje sociální kontext, může být také určující pro život a smrt. Žena je a dívka je často považována za skutečné břímě v zemích především jako Čína i Indie, které tady byly změny. Co se týče strategického rámce pro demokracii, tak EU prioritizuje tuto oblast jako jednu z hlavních, kde pracujeme. Potom máme přístup ze zdola nahoru, kde EU delegace na místě rozpracovávají strategie podle zemí a genderové otázky byly prioritou eh, ve 109 delegacích je jasné, že v mnohých zemích, které členka zmiňuje ve zprávě, je právě takovéto zabíjení podle pohlaví významné téma. Zmínili jste spolupráci s mezinárodními organizacemi. My spolupracujeme velice úzce se strukturami OSN, tak spolupracuje s EU Women, s kterými jsme podepsali memorandum o porozumění v minulém roce. Pracujeme na pracovním programu, který bude mít jasné cíle, a to ve spolupráci s UN Women. Také eh, iniciativa komise se zaměřuje konkrétně na otázky spojené s násilí proti ženám a dětem. Děkuji mnohokrát. Komise, chcete se ujmout slova rovněž? Máte dvě minuty. Ne, nechce. V tomto případě budeme pokračovat. Na závěr paní Kretu. Děkuji mnohokrát, jak už jsem říkala. Domnívám se, že je to významné téma a ještě jednou bych vám všem ráda poděkovala za pozměňovací návrhy a za veškerou práci. Myslím si, že tento fenomén, který je skutečně barbarský, je opravdu velmi důležitý. Vidím, že i pro vás, pro všechny. Děkuji také komisi za vše, co tady bylo řečeno. Tato mezinárodní spolupráce je velmi důležitá, ale co se týče Evropské unie, ta sama o sobě je dost eh, důležitá pro to, aby mohla organizovat spolupráci podle jednotlivých zemí. Jak už tady bylo řečeno, je to otázka spojená s mentalitou, to se těžko změní nějakou rezolucí, dvěma stránkami. Ale je to důležité pro naši každodenní práci. Snad se nám podaří změnit něco a jak už tady padlo, hm, závisí na tom životy milionům lidských bytostí, které mají právo na narození a na slušný život v tomto světě. Ještě jednou děkuji všem. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Jenom připomínám, že budeme hlasovat odpoledne o této zprávě s, eh, a těchto pozměl, s těmito pozměňovacími návrhy. Teď přecházíme k bodu 13 na pořadu jednání a to je eh, zpráv, zpráva výboru pro ženy. Je to o e, tedy prac, právech e, ženských právech a Michael Cashman je um, zpravodajem této zprávy o sexuálních a reprodukčních právech. Děkuji, jsem velice rád, že tady pan Gustafsson z výboru pro ženy, protože s nimi pracuji ve skupině na vysoké úrovni pro rovnost pohlaví a diversitu. Jak už tady bylo řečeno, nesmíte zaměňovat genderosidu s otázkou práv žen a ne práva mužů ohledně toho, co žena by měla provádět se svým tělem. Otázka reprodukčních práv je otázka dost stará. Jsem velice rád, že se pracuje na zprávě na toto téma, pochopitelně souvisí to s naší prací a s prací komice a delegací. Je jasné, že tady musíme něco takového pre, eh, prezentovat. Hmm. Co se týče sexuálně reprodukčního zdraví, tak to jsou základní práva a já mám pocit, že my v parlamentu bychom se měli zaměňovat na odstranění slov, které nás rozdělují. Spíše bychom měli pracovat na definování a univerzálním přístupu. Za těmito slovy jsou muži, ženy, chlapci a dívky. Uh, kteří by měli mít možnost využít vlastních těl a vlastní sexuality s vlastním informovaným způsobem, pokud se to budou přát. Jsou to stejná práva jako jakákoliv jiná, souvisejí s reprodukcí, souvisejí s právem rodit či ne, souvisejí s životem a smrtí. Popření takovýchto práv může vést ke smrti žen a k infakci žen a mužů sexuálně přenosnou chorobou. Jedná se o pokračování života a o konec života a všichni jednotlivci by si měli uvědomit, že tato práva existují bez diskriminace a bez toho, aniž by eh, nějaká víra dalších osob je v tomto ohledu ovlivňovala. To také souvisí se společností a s komunitami. Je, dobr, je nutné mít přístup ke zdraví a k sexuálním právům, reprodukčním právům a ke vzdělávání, které sníží úmrtnost jak dětí, tak žen a k posílení práv žen. Jak jsme slyšeli ohledně těch 200 milionů dívek, které se vlastně nikdy nenarodí, které eh, nikdy neuvidí život. I dnes máme eh, čtvrt milionu žen, které umírají při porodu. Každý rok jsou studie, které prokazují, že přístup k dobrovolné eh, plánování rodičovství omezí umrtnost o, třina, o třetinu a o umrtí dětí až o čtvrtinu. Čili toto je velice závažné. Co to je univerzální přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví? Znamená to přístup eh, k dobrovolnému rodičovství a k dobrovolnému přístupu k interrupcím, k prevenci HIV a k antikoncepci. Opět na nediskriminačním základě. Zároveň to znamená přístup a přijatelnost a přizpůsobení těchto služeb k potřebám jednotlivce. Myslím si, že prioritizace žen a mladých lidí v tomto procesu je zásadní pro dosažení cílů se zdravím spojených. E, některé bohužel pokulhávají a také se odkazují na to, co už jsme říkali ohledně preferenčních společenských norem, které podle mě jsou základ e, prenatální pohlavní selekce. Já už jsem se tedy vyjádřil v tomto smyslu, jak tento proces povíd, eh, vypadá. Reprodukční práva musí být hájena Evropskou unii na mezinárodní úrovni, ale také v politickém dialogu s partnerskými zeměmi a Evropská komise musí podpořit práci občanských organizací a musíme zároveň podpořit my v parlamentu a my jakožto členské státy, protože tyto bývají podléhají často pod nátlakem vnějším a jsou napadáni i interně. A myslím si, že přístup k těmto otázkám je často v ohložení, často spochybňován. Čili tato politická agenda by měla být zohledněna v programování nástrojů s příslušnými zdroji a příslušnou expertízou v zemích v spolupráci s vládami těchto zemí, které z dlouhodobého hlediska budou jedinými garanty takovýchto práv pro svou populaci. A na závěr musím říci, že je důležité, aby EU zajistila, aby vedení eh, v tomto eh, ohledu ohledně globálního rámce a rámce pro spolupráci byla zajištěna. My potřebujeme eh, mít vůdčí roli a, v spojeném v OSN a na samitu a summitu DG. A snad budeme MDG. Snad budeme moci vypracovat stanovisko, které bude založeno na a zabudováno do zprávy FEM. Výzvy jsou sice rozdílné, ale cíly jsou úplně identické. Merci beaucoup, Madame Meissner. Vous avez la parole. Paní Meissner, Velice vám děkuji, paní předsedkyně. Posledně jsem hovořila asi příliš dlouho, ale teď mohu být relativně stručná. Já naprosto souhlasím s tím, co řekl Michael Cashman je tomu opravdu tak. Dobře to navazuje na předchozí zprávu, na předchozí stanovisko. V tomto případě jde o přístup k zdraví a také k vzdělávání pro ženy a muži stejně a v každém případě pro mladé lidi. Je to rozhodující pro situaci v rozvojových zemích, s kterými spolupracujeme. Je tedy třeba, abychom se zasazovali o její zlepšování. Michael říká, že je to eh, nákladové celkově efektivní sledovat tuto strategii. To je pravda, když bude dítě od samého dětství zdravé a i matka bude mít příslušnou zdravotnickou péči, tak o to lépe je možné zajistit a ovlivňovat rovnoprávný šťastný život. Takže jsem tedy pro to, co řekl Michael Cashman. Děkuji. Merci beaucoup, Madame Gress. Vous savez la... Děkuji, paní Gress. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji panu Kašmanovi, že se rovněž zhostil tohoto tématu. Myslím, že některá čísla eh, hovoří víc než cokoliv jiného. 222 milionů žen nemá žádný eh, eh, přístup k antikoncepci, 4 miliony těhotenství jsou nežádoucích a každých 11 minut zemře žena na uh, nekvalifikovaně provedený potrat. A my máme v této sněmovně mnoho směrnic týkajících se zdraví, ale jsou většinou velmi obecné. A ve finále pak nemají žádný dopad na reprodukční zdraví s výjimkou boje proti HIV. Takže já skutečně vyzdvihuji tuto zprávu, která je příležitostí výrazně poukázat na tuto otázku. Děkuji vám, pane Kašman. Pan Gustafsson? Tak, co mi för det Velice vám děkuji za udělení slova. Já se prostě mohu připojit ke všem předřečníkům a mohu pana Kašmana podpořit. Myslím, že se to vůbec nedá lépe sformulovat, než jak to učinil pan Kašman. Mohu být tedy proto velice stručný. Naprosto s ním souhlasím a domnívám se, že je to opravdu velice zdařilé stanovisko. A je také velice důležité, abychom vůbec předložili stanovisko k této eh, zprávě výboru pro ženy tak, jak ho vypracoval pan Kašman, protože v podstatě jde o to, že ženy musí mít právo rozhodovat o vlastním těle aby eh, nebyly v područí patriarchálních eh, struktur, a to je obsah této zprávy. Myslím, že je toto stanovisko velice dobré, to, ty návrhy pana Kašmana. A nejdůležitější otázka, rizika v souvislosti se sexuálním a reprodukčním zdravím, e, bývá otázka, na kterou se mnohdy zapomíná, že e, to je základní právo, právo ženy na sebe určití, ale sexuálně reprodukční zdraví se mnohdy chápe jenom jako právo na e, potrat, ale také to zahrnuje přístup k antikoncepci a celou řadu dalších otázek. Předložený návrh je velice dobrý, já ho podporuji. Děkuji. Pan Picilides. Eh, merci beaucoup, madame Děkuji vám, předsedkyně. Dovolte, abych se také velice stručně eh, vyjádřil k tomuto stanovisko. Pan Kašman se zhostil svého úkolu velice dobře a já mu blahopřeji. A eh, souhlasím také s tím, co řekli mý předřečníci. Dotkli se celé řady otázek, o kterých jsem také chtěl hovořit. Mně se zejména líbilo to, co řekl pan eh, Kašman v souvislosti se skutečností, že nemůžeme vnucovat eh, jedné skupině eh, lidí nějaké představy. Jistě asi některé body, které jsou obsaženy v tomto eh, stanovisku, vyvolají určité reakce, ale já bych vás chtěl uklidnit a pan Kašman se mnou bude jistě souhlasit. My si přejeme, aby každý mohl rozhodovat sám o sobě a věřím, že se nám to také eh, podaří, abychom vyslali jasné poselství všem ostatním. Merci, monsieur Görens. Děkuji, slovo má pan Görens. Děkuji vám a blahopřeji panu zpravodaji. Jen jsem mu chtěl položit jednu otázku Pokusil se nám také vysvětlit, co dělají eh, fondy OSN pro populaci v této oblasti UNFPA. Podle mě odvádí vynikající práci, kterou také uznává celé mezinárodní společenství, kromě některých eh, složitých obdobích, kdy tedy dochází k obvinování ze strany Spojených států s tím, že jsou obvinováni z toho, eh, že eh, propaguje potraty jako způsob populační kontroly v Číně, což myslím, že je falešné obvinění, falešná, falešné tvrzení. Mm, my jsme před několika lety se snažili potrhnout roli, kterou hraje UNFPA. Nemám eh, přesné informace o dopadech této organizace, ale myslím, že se tady shodneme na tom, že e, odvádí vynikající práci, snad mají tedy dost prostředků této práci, to je důležité zajistit, je důležité, abychom přispěli k dobrému fungování této instituce. Já vám děkuji a slovo má paní Petková ze služby pro vnější činnost na dvě minuty. Um, Thank you for the... Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji za zprávu i doporučení. Eh, co se týče eh, role delegací EU, to je velice eh, důležité, co říkáte. My jsme to zohlednili v našich strategiích pro jednotlivé země. Práce s občanskou společností je také nesmírně důležitá. Pouze bych ráda zdůraznila jak jste zmínili cíle milénie pro 2015, Rada ministrů zahraničí sejde dnes a bude se probírat právě toto téma, mimo jiných. Takže čekáme ministry, že skutečně podpoří pekingskou platformu pro akce a konference o populaci a rozvoj a výstup, eh, co se týče sexuálních a reprodukčních práv. Co se týče stavu že eh, tady eh, byl skutečně velmi dobrý výstup, dobrý výsledek. Ohledně reprodukčních práv to bylo velice těžké jednání, musím říci, možná bych měla předat slovo službám komise, aby zmínili projekty, o které se jedná. Takže abych schrnula, máme prostě celou řadu projektů, které se týkají těchto reprodukčních a sexuálních práv. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Pokud si komise přeje vzít si slovo, tak eh, má možnost na dvě minuty, aby nás pravila o svém stanovisku paní Kocvik. Uh, Turit Konsvik is actually not here, so I... Turit Konsvik tady není, takže možná se ujmu slova já na ty dvě minuty. Děkuji mnohokrát za tyto materiály. Co se týče uh, Eh, nás komisi my můžeme eh, podpořit zavedení akčního programu ICPD. My máme celou řadu dalších programů v zemích. Hlavní způsob, jak podpořit zdraví na komisi, je podpořit eh, systémy zdravotnictví příslušných zemí, zajistit jejich fungování a zajistit podporu pro lidské zdroje ve zdravotnictví. Co se týče agendy pro změny, tato podporuje plně tento přístup s tím, tím, že vyčlenuje alespoň 20% financování pro zdravý a sociální sektor. Co se týče programů, které momentálně probíhají. Máme jich řadu eh, s občanskými organizacemi v jednotlivých eh, zemích eh, pro budování kapacit, vzdělávání v oblasti sexuálního života, rodičovství, informační kampaně a eh, konzultace a kampaně pro změnu eh, sexuálního chování. UNFP a také podporujeme přímo, máme zvláštní program, který program, eh, podporuje globální program pro reprodukční zdraví, kdy se zaměřujeme především na přístup k hlavní vybavenosti pro reprodukční a mateřské zdraví. Děkuji, pan Kašman. Můžete to uzavřít. Já musím poděkovat všem kolegům za příspěvky a za podporu. Eh, rád bych poukázal pouze na něco. Eh, paní Grace eh, se zmínila o rozsahu, o významu této otázky, o e, ztrátě života. Já s ní plně souhlasím, protože dnes musíme definovat, o co nám jde v EU. Já si myslím, že summit pro období po roce 2015 a náš jednotný hlas je zásadní příležitost a pan Gustafsson má pravdu v tom, že musíme vyzvat tyto patriarchální struktury. Musíme, ať už se jedná o strukturu nebo víru, je eh, vyzvat a spochybnit. Eh, děkuji za eh, příspěvek a a musím uh, něco zdůraznit jakožto znovu narozený ateista. Já uh, jsem velký zastánce víry, což je zážitost osobní, možná jedna z nejosobnějších věcí, kterou člověk má. Já to plně respektuji, ale to právo by se mělo neuplatňovat na těle někoho jiného, zvláště když v tomto procesu vlastně eh, ubíráte právo příslušným subjektům. Doufám, že v tomto ohledu můžeme pokročit, že můžeme dosáhnout eh, vzájemného uznání eh, víry a tak, aby nadále zůstal v osobním prostoru. Pan Jenen správně poukazuje na FPA, OSN. Eh, ano, jsou napadáni, jejich zdroje jsou napadáni především spojenými státy, především z ohledu financování a také extrémní pravicí eh, republikánů, takzvané evangelické pravicové křídlo. Ehm, je třeba, abychom se k něm připojili, abychom zkoumali eh, jejich práce, abychom podpořili eh, jejich práci, kdy zmocňují eh, muže, ženy, chlapce i dívky jsou eh, pod nátlakem, jsou napadáni a myslím si, že teď EU, e že teď parlament eh, musí jít rukou v ruce s nimi a zdůrazňovat, proč jejich práce důležitá. Myslím si, že termín pro pozměňovací návrhy je tento pátek, nebo možná ne. Uh, ale eh, musím asistentovi eh, Reno poděkovat za práci na toto téma. Víte, ve veřejném eh, životě často viníme ostatní z našich nedostatků, ale mně, pokud se mi to zdaří, tak je to z velké části díky němu a díky jeho brilantní práci. Jenom vám připomínám, že lhuta pro pozměňovací návrhy je 4. června poledne, hlasování bude 9. července. A nyní se pustíme do bodu 12, což je výměna názorů k nelegislativnímu návrhu k týkajícímu se eh, korupci ve veřejném a soukromém sektoru a jaký dopad to má na lidská práva ve třetích zemích. Naším navrhovatelem je pan Kaminský, který bohužel se nemohl dostavit, ale nahrazuje ho zde pan Jan Zahradil, jemuž dávám bez meškání slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ještě jednou chci omluvit nepřítomnost pana Kaminského, který se nemohl dostavit já se tedy pokusím ho nahradit, pokusím se vyjádřit stručně, protože tento problém v tomto stanovisku pro nás není ničím novým. Všichni eh, zřejmě víte, jaký je eh, problém s korupcí v kontextu veřejného financování a s korupcí, která je spojená s rozvojovou a humanitární pomocí, kterou nabízí Evropská unie vnějšímu světu. Značné množství prostředků se ztratí v podobě nezákonných finančních toků ve třetích zemích. Hodně prostředků se skrývá eh, v, na různých offshore účtech. My o tom víme, je to problém, kterým jsme se zabývali a zřejmě se jim budeme zabývat i do budoucna. Problém je však podle nás dostatečně vážný. Na to, aby stálo za to se k němu ještě jednou vyjádřit a přijít s konkrétními návrhy a opatřeními, které se budou zaměřovat nejvíc na eh, odpovědnost a transparentnost při využívání prostředků Evropské humanitární a rozvojové pomoci. Také se zohledněním chování eh, souvisejících podniků v těchto zemích. Čili existuje tu určitý soubor návrhů. Pan Kaminsky doporučuje, aby výbor pro rozvoj vyzval výbor pro zahraniční záležitosti jako zpovědní výbor aby byly do návrhu usnesení zapracovány také body, které budou říkat, že korupce oslabuje státní instituce a ohrožuje schopnost vlády plnit um, povinnosti na úrovni lidských, na úrovni uh, lidských práv, zejména sociálních a ekonomických práv těch nejzranitelnějších, těch, kdo jsou na okraji společnosti. Také doporučuji, abychom um, požádali výbor pro zahraniční záležitosti, že korupce vede k nesprávné alokaci zdrojů a že škodí dlouhodobému růstu, omezování chudoby. Je to jedna z největších překážek dosažení MDG, čili cílu tisíciletí. Měli bychom zdůraznit, že korupce je globálním jevem a Evropská unie musí vůči tomuto jevu bojovat jak z hlediska vnitřního a vnějšího uvědomit si, že de facto dochází k vývozu korupce za hranice. Také dochází ke stále rostoucímu uniku odlivu kapitálu, přičemž hm, korupce představuje asi 3% všech nelegálních finančních toků. Pouze 2% těchto hm, ilegálních toků se vrátí zpátky do země původu. A měli bychom také zdůraznit přesvědčení, že boj s korupcí je součástí širšího úsilí na podporu eh, dobré zprávy a tím, že můžeme zároveň eh, podporovat, podpořit rozvojovou politiku v rámci agendy pro změnu. Domnívám se, že pan Kaminsky ve svých eh, návrzích předkládá něco, co se již, s čím jsme se již potýkali dříve a potýkáme se s tím nadále. Myslím, že je to dostatečně závažná otázka k tomu, abychom eh, se znovu pokusili přijmout kroky a abychom jako výbor eh, tedy doporučili další konkrétní opatření na evropské úrovni. A další eh, zodpovědné výbory, zejména AFET, by se měly rovněž angažovat. To je z mé strany zatím vše a omlouvám se ještě jednou, že pan Kaminský se nemohl dostavit a nemohl předložit stanovisko sám. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji a dávám slovo panu Michael, Michael Swanovi za SVČ, pokud si přejete Děkuji vám, budu také velice stručný, protože sledujeme tuto zprávu, jak ji prezentovala také Anna Gomeš během včerejšího dne. A Děkujeme výboru za předložení stanoviska, jako navrhl pan Kaminský. Chtěl bych nejprve říci, že se to týká nesmírně důležitého tématu. Takže eh, souhlasíme s tím hlavním záměrem s právy, protože eh, korupce opravdu ohrožuje řádnou zprávu věcí veřejných ve společnosti. A za druhé, Korupce je v skutku globálním jevem a proto Evropská unie e, začala e, se zabývat tímto tématem na úrovni OSN pro EU a členské státy. E, je důležitá snaha, aby byl podpořen ratifikační proces úmluvy OSN proti korupci tuto dohodu z roku 2009 eh, podporujeme naši práci a také byla vytvořena mezivládní skupina eh, boje proti korupci, co se týče úrovně Evropské unie, protože kolegové eh, z generálního ředitelství vnitřních záležitostí nejsou přítomní. Rád bych zdůraznil celou řadu aktivit které komise uskutečnila, a to zejména v souvislosti s antikorupčním balíčkem z roku 2011. A této spojitosti bych rád navázal na formulaci ve třetím odstavci stanoviska, kde je uvedeno, že Evropská unie vlastně vyváží korupci. Možná je to poněkud nešťastná formulace, eh, protože eh, my máme velice přísná opatření na úrovni EU i členských států proti tomuto jevu, takže Evropská unie zaujímá tedy hlavní činnost proti korupci. Děkuji. Slovo má pan Cortés Lastra. Sí, disculpe, presidenta, lamento profundamente no haber, no haber estado en... Děkuji. Je mi opravdu velice líto, že jsem se nemohl doposud zúčastnit komise o tomto stanovisku ale e, někdy se nám to prostě nepodaří, jak bychom si to přáli. Chtěl bych e, nesmírně poděkovat za předložení tohoto stanoviska a Chtěl bych jenom zopakovat, že je opravdu velice důležité e, předcházet korupci, objevovat ji a odstraňovat je To je tedy e, cíl, e, který musíme sledovat společně a je mnohem důležitější dnes než e, kdykoliv dříve, protože má strašlivý dopad na lidské životy a zejména na životy těch nejchudších Tvrdí se, že se 80 násobek vynakládá na korupci, než kolik bychom potřebovali na pomoc hladovějícím osobám. A někdy to jde dokonce tak daleko, že si korupce vyžádá lidské životy. Jde tedy o problémy ekonomiky, veřejné zprávy, Eh, morálky. Musíme vystupovat proti beztrestnosti, je třeba učinit opatření, abychom opravdu něčeho eh, dosáhli. Tato eh, dohoda OSN musí být tedy realizována a to s okamžitou platností. Musíme projevit i odpovědnost a proto se jež celé měsíce eh, zabýváme nástrojem rozvojové pomoci. Je nesmírně důležité, abychom spolu s vládami, s parlamenty eh, spolupracovali, ale i s nevládními organizacemi a eh, rozhodli, jak je možné v jednotlivých státech nejlépe vystupovat eh, proti eh, korupci, aby se všichni mohli zhostit eh, správně své odpovědnosti. Je důležité, aby politika rozvoje byla koherentní a aby v souladu s ní byly i ostatní opatření proti korupci. Musíme učinit opatření v a posílit eh, ten eh, postoj, který zaujala komise již v minulosti v rámci nástrojů rozvojové eh, pomoci a rozvojového fondu. Musíme říci, že chceme spolupracovat v oblasti opatření proti daňovým podvodům pro lepší výběr daní. Musíme postupovat udržitelně, společně mezinárodním měřítku proti korupci, k níž dochází zejména v oblasti hornictví. Musíme požadovat dodržování lidských práv. Každý má mít právo na své štěstí a evropská politika eh, musí uplatňovat svůj vliv a nemůžeme tolerovat skorumpované režimy. Děkuji a slovo dostane komise jste tedy dva, takže si to rozdělte mezi sebou. Máte dvě minuty. Děkuji, děkuji za velmi stručné stanovisko o e, vztahu mezi korupcí a lidskými právy. Ve stanovisku se e, poukazuje na ty klíčové prvky a říká se, že je potřeba jak vnitřní, tak vnější opatření na evropské úrovni. Pokud jde o evropský přístup eh, potírání korupce, tak chci pokázat na několik eh, aspektů rozvojových aktivit. Eh, boj s korupcí je klíčovým prvkem přispívání k lepší světové zprávě a boji s chudobou. Korupce je komplexní záležitostí, jak na to konec konců upozornili dnes i poslanci, jak, je to, jak se to píše ve stanovisku. Ovlivňuje instituce i občany, a různé procesy ve společnosti. Korupce, jak stanovisko říká, zodpovídá za misalokaci obrovského množství zdrojů. Zdrojů, které byly původně určeny k jiným účelům, ale takto jsou odchýleny od svého cíle boje s chudobou. Pokud jde o to, za jak, je na jakých eh, zásadách Evropská unie stojí, tak my bojujeme proti korupci zejména v rámci posilování demokratického procesu a, a lepší, lepší zprávy, lepšího řízení, což bylo také v agendě pro změnu, která je zmiňována v této zprávě. Z těchto zásad vyplývá, že nesmíme bojovat proti korupci izolovaně, ale v souvislosti s eh, demokratickou zprávou. Eh, korupce je selháním zprávy a musíme ji řešit jako součást reformního procesu právního státu, demo, demokratizace, decentralizace, reformy veřejných financí a tak dále. Takto tady komise přistupuje k boji s korupcí, jak v jednotlivých krocích, tak i v rámci mainstreamingu v různých eh, odvětvích. Mohla bych uvést několik konkrétních příkladů, ale protože nemáme dost času, tak si zdůraznit zejména vazbu na tedy integraci boje s korupcí ve třetích zemích s, se zlepšováním Eh, dobré zprávy. A na závěrem ještě pan Zahradil. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě jednou pouze doufám, že pan Kaminský se bude moci dostavit příště a že se bude moci účastnit dalšího jednání ke konkrétní formulaci tohoto stanoviska. Já chápu, a to je pozitivní signál, že nikdo tady nepopírá, že se jedná o závažný problém, který řešit musíme. A to je rozhodně něco, co je pozitivního a plodného, co se tohoto stanoviska týče. A děkuji ještě jednou a jsem si jist, že pan Kamlický bude moci v této práci nadále pokračovat. Děkuji. Já vám jenom připomínám, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 4. června eh, v poledne a hlasování bude 24. Eh, června 2013. A nyní přejdeme k dalšímu bodu 13, tedy situace lidských práv v oblasti Sahelu. Smutné události minulého týdne v Nigeru, tento sebevražedný útok a také eh, krize s únosy eh, nám připomíná strategický význam tohoto regionu, který je eh, nesmírně chudý, který je jak obětí jako si prokletí zdrojů, protože navždy, navzdory tomu, že má výrazné nerostné bohatství, tak většina jeho obyvatel eh, žije eh, v chudobě. A nyní se seznámíme tedy s, se stanoviskem pana Roaty. Takže pane Roato, já vám eh, dávám eh, slovo, abyste nás seznámil s eh, hlavními body vašeho stanoviska. Děkuji. Dámy a pánové, poslanci, poslankyně a zástupci komise. Lidská práva v Sahelu, to je rozsáhlé téma a Mm, my k tomu eh, budeme tedy předkládat také naše stanovisko. Já vám chci v první řadě říci, že jsem hrdý na to, že jsem byl vybrán jako zpravodaj k tomuto tématu, které je, eh, vyvolává skutečně tam takové emoce. A čekám také na vaše příspěvky. Konflikt v Mali od začátku roku 2013 ehm, dostal přivedl pozornost eh, k regionu, který předtím eh, se netěšil velké pozornosti mezinárodních médií. A nyní tedy eh, věnujeme pozornost této oblasti od Rudého moře až po Atlantik. Je to geografická a geopolitická zóna plná nestability bezpečnostní a humanitární a politické. A je to jeden z nejchudších regionů světa kde 18 um, milionů trpí různými uh, problémy, včetně podvýživy. Míra dětské umrtnosti je uh, skutečně obrovská uh, a přitom je to oblast, která je bohatá na přírodní zdroje, včetně ropy a uranu a další suroviny. To jsou zdroje, které by mohly učinit z těchto Eh, ekonomik, dynamické ekonomiky, ale ve skutečnosti eh, nic takového nevidíme. Ten obrázek je skutečně tristní. Na úrovni lidských práv, pašování lidských bytostí, nedostatku pitné vody, zkrátka teroriz, terorismu, který je všude přítomný a můžeme připomenout eh, sebevražené útoky z Nigeru, únosy v Kamerunu a v nedávnější době také sebevražedný útok proti nigerské armádě. Každopádně eh, je tu terorismus, obchod s drogami, obchod se zbraněmi. Pokud jde obchod s drogami, tak ten vynáší 900 milionů eh, dolarů ročně, což eh, představuje obrovskou část HDP celé Afriky a z toho získávají eh, financování i teroristické organizace. Existuje tu síť teroristických organizací, které prosperují v této zóně a které rozsévají teror. Sahel v dnešní době je, eh, má následující charakteristiky. Je to mm, z nerostného hlediska bohatá zóna, která je však eh, zónou bezpráví. Je proto klíčové jednat a přijmout konkrétní kroky v zájmu budoucnosti. OSN a také eh, Evropská unie s ET Mali se již angažují, ale musíme vyhlížet dále. V horizontu 20 let, pokud eh, mezinárodní společenství nic neudělá, na úrovni rozvoje a respektování lidských práv, tak skutečně eh, hrozí katastrofa. Měli bychom jednat na základě dvou hlavních os, bezpečnostní a osa a osa respektování lidských práv. Obchodní trasy z klíčových přístavů, rivalita mezi zeměmi, etniky a ozbrojenými skupinami, to je úrodná půda pro terorismus. Takže jako první musíme řešit otázku bezpečnostní. Ale bez rozvoje, tedy rozvoj a bez bezpečnosti je nepředstavitelný. Je potřeba však předběžně mít určité základy rozvoje eh, s místními orgány, s vládami. Je potřeba vypracovat politiky boje s obchodem, proti obchodu s lidskými bytostmi a se zbraněmi. 20 milionů zbraní obíhá v Sahelu. A je na nás, Evropanech, abychom šli příkladem, abychom dali k dispozici udržitelná řešení na úrovni kontroly a bezpečnosti. Musíme mít skutečně eurosahelský přístup, který je koordinovaný. A ještě jedna věc, kterou chci říct, to jsou lidská práva ženy a respektování jejich práv. Konec um, um, tedy mutilace eh, ženských pohlavních orgánů. To jsou cíle, které se musíme vytyčit. Eh, také ochrana dětí, jejich vzdělávání, eh, boj proti dětské práci a dětským vojákům, boj s um, vysídlováním populace vytvoření podmínek zdravého života. Jestliže bezpečnost trochu pokročí a bude více respektována, pak je možné začít realizovat i humanitární, politiky humanitární pomoci. Ale musíme si uvědomit, že tyto státy před sebou ještě mají hodně dlouhou cestu, než se vymaní z extrémní chudoby. Evropská unie v roce 2011 vydala bezpečnostní strategii pro bezpečnostní a ekonomický rozvoj Sahelu, kde se hovoří o bezpečnosti a rozvoji a, a o tom, že tyto dva faktory spolu souvisí. A v roce 2013 byl jmenován pan Reverend de Monton jako zvláštní zástupce pro Sahel a jeho uh, protějšek v OSN které spolu s ním budou moci koordinovat a přispět ke zlepšení situace. E, ty problémy jsou nejenom četné, ale jsou velmi rozmanité. Od e, špatného způsobu vládnutí jež po kriminální aktivity a z toho vyplývají problémy mezinárodní bezpečnosti. Sahel paradoxně představuje jak hrozbu pro Evropskou unii, tak i jakousi nárazníkovou eh, zónu, ale je potenciálně silným aktérem na poli rozvoje. Z těchto důvodů musí být naše práce ambiciozní, konkrétní, moderní, musí eh, zahrnout velkou škálu problémů, ale zejména musí, musíme říkat pravdu. Takže je tu tato ambice změnit průběh věcí v Sahelu a pro rozsáhlé, rozsáhlou populaci, která tam žije. Snad dospějeme k vyváženému stanovisku s návrhy, které eh, budou vycházet vstříc všem výzvám. Čekám a těším se na vaše připomínky. Předem vám děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A slovo má pan Gerenc. Děkuji, blahopřeji panu zpravodaji za vynikající uh, úvodní slovo, v němž schrnul všechny důležité body a ten eh, vztah mezi bezpečnostní a, bezpečnostní a nestabilitou. Eh, chci tedy ještě zdůraznit to, že je tady vztah mezi chudobou a nestabilitou bezpečnostními otázkami. Je to začarovaný kruh. není to jedna státní krize, ale je to krize asi 15 států. Všechny tyto státy nejsou schopny eh, zajistit výkon svých prerogativ eh, a pravomocí. Čili jsou tu některé podmínky, které, které musí být eh, splněny jako předpoklad dalších kroků. Je to také krize na úrovni tedy regionální spolupráce. A tady chci zdůraznit zejména zodpovědnost 28 členských států Evropské unie. Komise ve své agendě pro budoucí rozvoj zdůrazňuje, že se chce zaměřit na tři oblasti. A je-li jedna oblast, která vyloženě spadá pod Evropskou unii, tak to je regionální spolupráce. Bez té se neobejdeme, pokud chceme překonat eh, místní problémy, protože ohrožení bezpečnosti je nesouvisí s jednou zemí, ale s regionem jako celkem. Takže máme tu smutná konstatování, také určitá zklamání. Já chci nicméně zmínit i některá pozitiva. Ty kroky, které máme přijmout zejména v oblasti bezpečnosti, které také hají lidská práva, ty eh, v podstatě zapadají do rámce respektování mezinárodních práv. A Francie se tedy zhostila výzev, eh, které byly dány situací v Mali, ale byla jediná. A chci tedy vzdát eh, čest Francii my bychom měli rozhodně vyzdvihnout eh, přínos Francie, protože tam došlo k obrovským útokům proti lidským právům, eh, ke kterým došlo v Mali, zejména v té konkrétní části Mali. Eh, došlo k, ke krokům, které jsou skutečně nepopsatelné, nepopsatelně barbarské. Pokud jde o mm, budoucí agendu Evropské unie, tak bychom měli více zdůrazňovat naše priority v oblasti vztahy s těmito státy. V tomto regionu jsou dva problémy. Problémy. Nedostatek zdrojů, které mají k dispozici k rozvoji, obrovská porodnost. Ani v prostoru a v čase jsme neviděli tak významnou porodnost jako v této zóně. Takže 3% růst je vlastně nulový, protože je vy, vynulován eh, tou mírou eh, růstu obyvatelstva a porodnosti. Přitom v pozadí se skrývá obrovské bohatství. Já vím, že komise a ESVČ o tom vědí. Ale teď co můžeme dělat víc? Kromě těch zásad, které jsou v budoucí strategii rozvoje, můžeme si znovu připomenout priority, které už máme, tak, abychom, aby naše kroky skutečně odpovídaly významu, který tento region má pro naši vlastní bezpečnost, náš vlastní zájem v nejširším smyslu slova. Děkuji. A slovo má paní Levin. Velice vám děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla také poděkovat a velice poblahopřát zpravodaji za skvělou prezentaci. Domnívám se, že se dotkl celé řady otázek a pan Gerenc také vyzdvihl propojení mezi chudobou a bezpečností. A já si myslím, že to je opravdu klíčovou otázkou a měli bychom také zdůraznit vztah mezi Evropskou unii a tímto regionem. A mě napadají dvě e, oblasti, kde máme přímý dopad. Je na bezpečnost e, potravin a bohatství v tomto regionu. Je to dohoda o rybolovných právech mezi Evropskou unii a Mauretánií. A je to velice vstřícné pro rozvoj rybolovu. Evropská unie poprvé dohodla dohodu o rybolovu s Mauretánií a zohlednila přitom potřeby Eh, místních mauretánských rybolovů a jejich právo na lov chobotnice. Výbor pro rybolov se tím bude zabývat zítra a někteří jeho členové jsou rozhořčeni, že nový eh, protokol nezahrnuje rybolovná práva pro chobotnici, ale pokud chceme podpořit udržitelný rozvoj této části světa, potom musíme respektovat přání těchto chudých zemí. Navštívila jsem Mauretánii a vím, že Mauretánie si přeje začlenit tato rybolovná práva. Že Al-Qaida a Al-Shabaab působí v tomto regionu jsou tam skutečně přítomné a bychom tedy měli dobré stabilní vztahy s těmito zeměmi, nemůžeme zaujímat neokolonialistický přístup, e, nemůžeme jim bránit v přístup k tomuto rybolovu, takže to je pozitivní vývoj. Pokud se mýlím, tak mě opravte. Myslím, že tato zpráva se dotýká i západní Sahary. Ne, není to součástí oblasti působnosti, tak to je škoda, ale to je informace, kterou jsem obdržela od eh, kolegů z právního výboru. Když už jsem se o tom zmínila, Minoros, co ještě monitoruje Eh, vývoj eh, no, nezávislosti v západní Evropě. Je to jediná mise, eh, která má tento mandát. Je to opravdu obrovský problém, který má dopad na stabilitu tohoto regionu a to, že se nepodařilo po tom dlouhém období vyřešit problém západní Sahary. Domnívám se, že to má opravdu dopady na stabilitu a na bezpečnost tohoto regionu, že otázka západní Sahary ještě nebyla vyřešena a potom e, dohoda o rybolovních právech s Marokem má dopady e, na e, jejich obyvatelstvo. To byly tedy ty dvě otázky, o kterých jsem se ještě chtěla zmínit. Děkuji. Děkuji za to, že jste zdůraznili význam koherence mezi našimi externími politikami. No a nyní bych dala slovo zástupci nižší služby, zastupující pan Jerome Spinota. Děkuji. Že má Británie Eh, Niger, což jsou záležitosti, které sleduje mi kolega Niger, eh, kolega Žerom, tak eh, samozřejmě, že lidská práva jsou v jádru našeho dialogu s těmito zeměmi. Asi jste viděli závěry rady ze včerejška. My dáváme nesmírnou hodnotu dodržování lidských práv i v kontextu humanitární pomoci. A v těchto závěrech eh, hovoříme také o významu boje s beztrestností a s výkonem eh, práva v tomto celém regionu. V eh, 16. května jste také měli výměnu názoru s panem Traoje, kdy se rovněž řešilo toto téma. Pokud jde o Mali, tak dodržování lidských práv si zaslouží obzvláštní pozornost v našem dialogu s tímto státem. A to nejenom z hlediska lidských práv a jejich dodržování v Mali jako takovém, ale také z hlediska rizik, které jejich nerespektování může mít pro sousední země a možného šíření konfliktu do sousedních zemí. Takže z tohoto hlediska. To je další argument, na základě kterého je nutno zdůraznit lidská práva v našem politickém dialogu a v rámci našeho nástroje vnější spolupráce. Asi víte, že probíhá mnoho eh, iniciativ eh, a jsou to iniciativy, které Eh, se rovněž týkají situace lidských práv v oblasti justice prostřednictvím Evropského nástroje pro lidská práva a také eh, nástroje pro stabilitu a na podporu eh, míru a usmíření. Celkově evropský přístup k Sahelu zohledňuje všechny tyto aspekty, všechny tyto rozměry Konec konců to už bylo řeši, řečeno panem zpravodajem. Je tu tedy strategie rozvoje bezpečnosti v Sahelu a já dám teď slovo kolegovi Žeromovi, který eh, rozvede některé body do větších eh, podrobností, některé eh, součásti této strategie. Děkuji. Se jmenuji pan Spinoza, jsem strategickým koordinátorem a, takže to hlavní už bylo řečeno. Já k tomu jen doplním pár věcí. Již jsme se zabývali naléhavou humanitární situací, pokud jde o uprchlíky malijské krize, i ty, ty vnější i vnitřní uprchlíky eh, z důvodu změny, změny klimatu. To je proces, který už probíhá asi dva roky. A týká se samozřejmě i e, základních práv lidí v tomto regionu. Lidská práva byla samotným jádrem několika bez kroků, několika opatření. Byla tu ta mise EUTM. E, kromě toho, tato priorita byla sdílena i s malickými orgány, které rychle pochopily význam tohoto modulu, protože eh, ty zločiny, které k nímž tam docházely, tak ohrožovaly i eh, malickou vládu. Eh, dále lidská práva, ta jsou důležitá také z hlediska boje s terorismem. Máme opatrný přístup, pokud jde o právní stát, který se snažíme konsolidovat možnost eh, schopnosti státu řešit eh, výzvu terorismu. Dochází ke schromažďování informací a také zajištění, aby postihy a tresty byly spravedlivé a akceptovatelné. A závěrem přístup eh, dlouhodobý. Máme tu ty čtyři pilíře, které mají za cíl přijímat kroky v kontextu příštích deseti či dvaceti let. Jsme si vědomi demografické eh, exploze demografického růstu, to se týká Mauretánie, i našeho bezprostředního sousedství Magrebu. Máme tady eh, s panem zpravodajem, myslím, že sdílíme stejný geografický původ. Je důležité říci, že zatím nemáme žádnou strukturu, která eh, řeší přímo tuto oblast CDAO je příliš daleko, Magreb nemá životaschopné strukturu, struktury. A jedním, jednou z hlavních výzev je najít nějaké lokální mechanismy. Jsou tu také OS, je tu také OSN, ale ta rovněž e, se potýká se, stejný, se stejným problémem. Je tu také situace Libie, ale zatím nevíme, jakým způsobem řešit tento nový zdroj eh, nestability na jejich odlibě Je tu také otázka Polisario, eh, která je zatím stále nejistá, tedy jaká bude její role. Děkuji a dám znovu slovo panu Rotově na závěr. Děkuji. Děkuji všem kolegům, předřečníkům, asi neodpovím všem. Ale už nyní vám mohu říci, že příští týden Dostanete celou složku v této zprávě. Čekám samozřejmě na vaše další postřehy 25. června, to je lůta pro návrhy, ale do té doby vyzývám skupinu, aby se na všechno podívala do větších podrobností. Je to nesmírně důležité téma. A jak řekl pan Kašman dnes ráno, bylo by dobré, abychom eh, hovořili jednotným hlasem, abychom měli důvěryhodnost vůči těmto zónám nestability. Pokud jde o západní Saharu, což je důležité téma, tak toto stýká pouze eh, tedy Sahelu, Mauritánie, Nigeru, Čadu, či pouze ty země, které jsou skutečně eh, saharské, ale bylo by asi dobré, abychom jednou byli zohledni, schopni zohlednit všechna ta území, včetně Alžírska, Tuniska. E, tvoří totiž určitý celek. Děláme sice paralelní práci, ale ty paralelní proudy se nikdy nespojují. Děláme pak něco uspokojivého pro jednu zemi, ale aniž přihledneme k tomu, že je součástí většího celku. Já už se zabývám touto otázkou 25 let, znám ji velmi dobře. Jsem proto kolegům případně k dispozici. Jsem hrdý na to, že se tím mohu zabývat a opravdu bych chtěl, aby Evropská unie jako celek vyslala jasný signál ve vztahu k této zóně. Děkuji vám, pane Roata. Děkuji za vaše angažmá v této věci. Jistě budete mít vynikající úroveň spolupráce s jednotlivými skupinami. Takže 25. v 6 hodin to je lhuta pro pozněvací návrhy a 17. září se bude hlasovat. A nyní bod 16 eh, pořadu jednání a to je změna směrnice o ehm, jakosti ehm, benzínu, týká se to také obnovitelných zdrojů energie. A máme tu teda, tedy biopaliva, směrnice o biopalivech, která bude mít eh, přímý, přímé dopady měli by se tomu možná říkat agropaliva, protože se při nich využívá zemědělská půda. Z níž eh, získáváme prakticky všechna tato biopaliva. A zvláštní eh, zpravodaj, pan Deskoter z OSN, asi před měsícem, 23. dubna, se vyjádřil eh, k dopadům evropské politiky biopaliv na potraviny zdůrazňuje obavu znepokojení nad evropskou politikou biopaliv a vyzývá nás, abychom snížili evropské cíle této věci, této oblasti, nebo abychom je úplně opustili. A pan Kačmárek je naším zpravodajem tohoto stanoviska. takže pane Kačmárek, máte slovo pani przewodnicząca. E, szanowni no, ja mogę tylko potwierdzić, że ten temat jest bardzo Nemohu než potvrdit význam tohoto tématu, tohoto předmětu. Každopádně mám pocit, že je to nesmírně důležité. E, nevládní organizace i e, příslušné odvětví o to má velký zájem o toto stanovisko, tuto zprávu, to potvrzuje význam tohoto tématu. A má perspektiva je tedy taková shodná s, s pohledem eh, rozvojového výboru pro rozvoj. Myslím si, že to stanovisko by mělo vycházet z původního cíle této směrnice a z toho všeho, eh, na co musíme myslet při její změně. A původním cílem nebyla podpora ani zvyšování eh, objemu biopaliv v energetickém mixu. Původním cílem bylo pouze omezit emise skleníkových plynů. Takže biopaliva nejsou cílem samým o sobě. Je to pouze nástroj ke splnění jinému, jiného cíle, to znamená k dosažení snížení emisí eh, z CO2 a dalších skleníkových plynů to, to je nesmírně důležité si uvědomit. Protože ta takzvaná biopaliva omezují ta, ty emise méně, než jsme doufali na začátku. Tudíž i jejich role je, je více zanedbatelná. A musíme si také uvědomit, že k získání biomasy využíváme půdu, která by jinak mohla sloužit k produkci potravin. Takto dáváme půdu k dispozici těm, kdo produkují palivo. Dochází tedy k nepřímé eh, změně využití půdy a my si často neuvědomujeme, že na té půdě se eh, pěstují biopaliva, nezapočítáváme to do eh, celkového množství skleníkových plynů. Ta biomasa se potom transformuje v biopaliva a k tomu jsou také potřeba eh, určité eh, náklady a určité procesy, které produkují další skleníkové plyny, jako třeba doprava. To znamená, že musíme to vnímat trošku v jiném světle. Zdá se, že biopaliva nejsou až tak šetrná vůči životnímu prostředí, jak jsme si mysleli. Nakonec zjišťujeme, že původní cíl nebyl dosažen prostřednictvím rozvoje biopaliv. A takové věci, takové kultury jako pšenice nebo kukuřice, na ně potom je méně místa takže tu máme určité dilema palivo versus potraviny. Veškerá biomasa se získává z půdy, která by mohla sloužit k potravinové produkci. Jde tady tedy o konkurenci mezi produkcí biopaliv a produkcí potravin. A produkce biomasy určená k výrobě paliva sama o sobě vyžaduje velmi často provedení určitých změn, které škodí výrobcům, jsou to často malí výrobci, kteří často eh, nemají eh, majetkový nárok eh, na půdu, kterou používají jakožto pastvinu nebo na pěstování a pak nějaké podniky z třetích zemí uzavřou určité kontrakty, ale velmi často ty původní využivatelé té půdy už nemají přístup eh, k půdě v důsledku těchto dohod. Jsou tu tedy následky, které mají dopady i na rozvoj. A tyto dopady jsou špatné, negativní. Měli bychom tedy změnit perspektivu tak, abychom eh, byli schopni zajistit potravinovou bezpečnost je možné rozvíjet biopaliva, ale ne na úkor potravin. Musíme dát obživu původním uživatelům půdy, kteří přichází o tato práva. Navíc biopaliva se musí využívat tak, aby opravdu omezovala skleníkové plyny. Pokud tyto podmínky splníme, nikdo nebude trpět tolik poselství mé zprávě. To se zrcadlí v pozměňovacích návrzích. Děkuji. Pan Taylor. Eh, <clears throat> thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji panu Kačmarkovi. A když hovoříme o biopalivech v výboru pro rozvoj, tak je vhodné se zaměřit na dopady, jaké má jejich výroba na rozvojové země a na jejich přístup k potravinám když globální obyvatelstvo do roku 2015 dosáhne 9 miliard osob a vzhledem k počtu eh, osob, které chronicky eh, trpí podvýživou, je to asi 183 milionů, tak je třeba se postarat o eh, produkci potravin. A eh, ne, ne o to, aby se z těchto produktů vyráběly pohonné látky, které se budou využívat v rozvinutých zemích. Chtěl bych upozornit na eh, směrnici o obnovitelné zdroje a eh, Olivie Schutter z eh, Pravodaj z OSN, který se zabýval právem na potraviny eh, vyzdvihl základní body, které jsou relevantní pro naše uvažování o biopalivech a je to jejich eh, dopad na zábor půdy, dále na bezpečnost výroby potravy, na vymícení chudoby a eh, na nepří, změny nepřímého využívání půdy a klimatické změny to velice stručně vysvětluje, jak eh, pozměňovací návrhy, které předložím, se snaží to řešit. Pane Dešut říká, že zápor půdy pro výrobu biopaliv eh, se týká velkých oblastí a je tak pobídkou, aby se pozemky získávaly nebo pronajívaly zejména v subsaharské Africe a často e, e, práva e, majitelů pozemku nejsou dostatečně chráněna. Bio paliva se setkali s velkou podporou z veřejných peněz. Je to téměř 10 miliard v letech EU, ale do roku 2020 se budou zejména nevyrábět na pozemku lesích, které by jinak mohly být eh, využity k výrobě potravin. Eh, tyto změny nepřímného využívání půdy musíme vzít v potaz, eh, abychom nepodkopávali ty další cíle EU a cíle snižování emisí E, zábor půdy, změny nepřímého e, využívání půdy nás nutí rozlišovat mezi skupinami plodin, jako jsou olejniny, e, obilí a cukernaté plodiny a dále energetické plodiny. A další obavou je ohrožení bezpečnosti výroby potravin. Říká, že když se vytvoří cíle a budou tyto plodiny e, dotovány, e, dojde ke spekulacím s ornou půdou. A e, když se zvýší cena pozemků jako kapitál pro investory, tak to ohrozí drobné majitele. Bude to mít eventuálně negativní dopady na bezpečnost potravin místních komunit. Bio, bio kapaliny vedly k, také k navýšení cen potravin. Je třeba se tím zabývat upozorňují na riziko, které eh, vyplývá u energetických bioplodin, kdy 10% se vynakládá také na dopravu a to bychom měli zrušit. V mém pozměňovacím návrhu číslo 9 je snaha minimalizovat negativní dopady na eh, pozemková práva a na eh, spekulace, které mohou ovlivnit biologickou rozmanitost eh, půdy, eh, sdílení energetických eh, plodin a biokapalin mohou být převedeny na cíle podle směrnic z roku 2009 28 protože ten podíl v roce 2020 se bude rovnat nule. Další obava je vymícení eh, chudoby a pan de Schutter vysvětloval, že eh, evropská politika bio pohoných látek, látek vede k eh, změně produkce. Jejich produkce vyžaduje zemědělství, které je náročnější na kapitál. Eh, je eh, ve prospěch eh, mezinárodních investorů a je proti argumentu, že tvoří další příjmy z jejich produkce, která bude kompenzovat výše ceny potravin. Já mám tedy specifický pozměňovací návrh, který se dotýká jádra této otázky. Týká se to organizace výroby potravin a zemědělství kdy uznáváme ekonomický růst jako takový, který nezaručuje, že pomůže chudým lidem. na Namísto sledují jako cíle zemědělský eh, růst a drobné zemědělství a jejich specifické efekty, které pomohou těm nejchudším. Takže investice do zemědělství jsou třikrát tak efektivní než investice do jiných oblastí, když když se snažíme snížit chudobu. Proto naprosto správně říkáme, že e, takováto produkce e, může e, vést ke snižování chudoby. A co se týče E, mého doporučení, mého pozměňovacího návrhu 12, změna nepřímého využívání půdy, že se tím e, změní e, náš úkol, když započítáváme emise skleníkových plynů. Takže biopaliva nejsou penalizována a je to pobídkou k produkce eh, velkého množství skleníkových plynů. A nakonec, co se týče klimatických změn, pan de Schutter říká, že předpoklad, eh, že eh, k čemu přispívá evropská politika ke snížení skleníkových plynů, je dvojznačná zejména eh, biopaliva z eh, soji, z řepky, z palmového oleje produkují mnohem více emisí než fosilní paliva, takže je to trochu eh, šílené. Když se snažíme situaci zlepšit, tak ji vlastně zhoršujeme. Týká se to ještě jádra mých dalších pozměňovacích návrhů, o kterých jsem ochoten diskutovat. Děkuji. Děkuji. A slovo má paní Toyer. Děkuji. Děkuji. Musím poděkovat tomuto výboru eh, za velice příjemné vztahy mezi členy. Zároveň bych eh, ráda zdůraznila, jak eh, tato otázka a jak a do jaké míry je významný přehled obou směrnicí. E, to nám poskytuje určitou odpovědnost, protože to, co by se provádělo ve výboru ITRE, by nemělo tak stejný dopad. My bychom měli tedy se snažit přitáhnout pozornost ostatních výborů a politik, tak aby podpořili naší politiku. Toto je pochopitelně významné pro rozvojovou politiku jako takovou. Neexistuje povědomí nebo žádné vědomosti. Existují různé směrnice s různými cíly a je to celé takové chaotické. Já si myslím, že bychom měli sjednotit tyto aspekty. Včera jsem toho byla svědkem u mě doma. Byla jsem na dvou akcích ohledně obnovitelných zdrojů. Na prvním byli akademici, experti a mluví o různých evropských strategiích a vůbec neměli povědomí o těchto dopadech ohledně biopaliv. A pak jsem šla na akci nevládní organizace, kde o tom jednali a říkali, a proč vlastně má Evropa pro biopaliva v dopravě cíl 10% do roku 2020. Takže je třeba vytvořit jednotný směr a souhlasím s celou řadou věcí, které tady padly. Protože my, jakožto zákonodárci Evropy, bychom měli mít eh, určitou odvahu. Podporovali jsme mapu pro obnovitelné energie, vzpomeňme se, o čem jsme hlasovali v parlamentu před několika lety. Ale e, musíme si také připustit, že jsme udělali v ohledu tohoto cíle určité chyby. Náhrada pevných paliv a těmito biopalivy. Řekněme si sice, že je to důležité, ale tento závazný cíl podle mě vytvořil prostě trh, který má úplně jiná očekávání. A já jsem sledovala, co evropští zákonodárci vytvořili, no a teď čekám návratnost mé investice a mého podnikání. My ovšem potřebujeme najít jiná řešení. Pokud chceme emise snížit, tak možná tady nejsou možná jsou jiná řešení, nejenom přechod z fosilních paliv. Prostě musíme uznat chybu, možná, že jsme nezohlednili dostatečný eh, dopad eh, dostatečné dopadové zprávy. Ty dopady jsou daleko horší, než jsme předpokládali, to má pan zpravodaj pravdu ohledně ztráty půdy. Tady jsme viděli celou řadu studií, jak stovky miliony lidí by získávali eh, potraviny, pokud by tato půda byla skutečně určena pro potraviny a jak by to mělo eh, vliv na zemědělské produkty. Já vím, že tyto studie se často spochybňují, ale možná ty efekty, ty dopady nejsou tak, jak se odhaduje, ale alespoň od roku 2007 dál eh, na americkém trhu, který určuje celou řadu cen, jsme mohli být svědky několika tendencí a to ovlivňuje naše volby v mnoha ohladech. Takže teď jsme si vědomi těchto dopadů a to, že je musíme napravovat. Někdo říká, zlikvidujme desetiprocentní cíl nebo ho snižme, eh, někdo říká asi něco jiného, ale já si myslím, že bychom si měli zajistit takový omezenější strop, než stanovila komise, možná přísnější, pokusíme se, dejme tomu, 5%. A pak uvidíme, co s tím. Ale je třeba, aby tento cíl časem eliminoval materiály, které by mohly být namísto toho využity jako potraviny a nahradit je prostě něčím jiným. Dejme tomu prostě lepšími uh, progresivnějšími produkty. Nesmíme opakovat stejné chyby, protože je třeba zapracovat na skutečné kalkulace dopadu. Možná bychom se podívali na chybu využívání odpadu, Eh, materiálů, které vlastně odpadové nejsou, nebo pokud zemědělství eh, přichází o určitý odpad, který nepotřebuje. Prostě potřebujeme pracovat s vládními organizacemi a s lidmi na místě, kteří vědí eh, přesně, jak ten depad bude vypadat napříč určitým územím musíme zajistit určité vysvětlení pro ty, kteří podporují obnovitelné energie, protože toto konkrétně je chyba, tato varianta obnovitelné energie. Nemůžeme mít na jedné stranu potraviny a polivo e, v konfliktu. Je jasné, že musíme přijmout určitá odvážná řešení. A co faktor, který souvisí s dopadem na mm, půdu? E, operátoři mají monitorovat dopad, ale já si myslím, že to nestačí, protože monitorování, pokud eh, jde o nějaké problémy, jednoduše nestačí. A někteří kolegové to zmínili. A to se týká efektu eh, i emisního charakteru, to se musí zohlednit. Tento výbor určitě eh, podnikne dobré kroky a bude mít dostatečnou odvahu, aby napravil evropské politiky, my jsme byli svědky škodlivých efektů určitých politik a určitých voleb. Já vím, že to není jednoduché, neslyšela jsem ovšem nic od producentů ve smyslu proč to nenapravovat? Já vím, že ne všechny dopady mm, jsou důsledkem biopaliv. Eh, ty dopady mají i jiné zdroje, ale to nás nevylučuje z odpovědnosti. No a pak investice. Já si myslím, že co se týče průběžných politik, měli bychom eh, se chopit i těchto potenciálních alternativ. To směrnice byla u nás ratifikována asi před dvěma lety a ty pokročilejší materiály, čili nahradit stávající některými kvalitativě pokročilejšími, to už vlastně je možnost, která je k dispozici a měli bychom se snažit orientovat politiku právě na tyto volby. Já opakuji, že mám strach z celkového hodnocení, ne z práce tohoto výboru. My budeme do 31. prezentovat pozměňovací návrhy. Děkuji. A slovo má pan Gerenc. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat ehm, za vypracování této zprávy, která velmi dobře ehm, vykládá základní body. A ten problém je známý. Je tu volba tedy mezi, tak říkajíc, talířem a e, nádrží našeho automobilu. Ale otázkou je, jestli byla tato směrnice skutečně upravena tak, jak to eh, žádají eh, předřečníci, jestli by to problém vyřešilo. Možná ano. Ale nesmí si dělat iluze. Jestliže Evropa zakáže eh, za, pří, dovoz čehokoliv, co konkuruje potravinám, vyřeší se tím problém? Já nemyslím, protože tím necháme jen prostor jiným. Že nejsme jediní, eh, kdo jsou přítomni v rozvojových zemích za účelem výroby paliv. Tudíž si myslím, že bychom se měli vrátit k podstatě věci. A to je otázka, zda jižní státy jsou pány své půdy, pány svých zdrojů. Odpověď zní nikoliv. Je to tudíž především eh, problém eh, vlády a zprávy, že hrozí, že jenom uvolníme prostor a toto vakuum eh, zaplní jiní. Čína. Čína dobře pochopila, že se nacházíme v situaci vzácných zdrojů a rozvinula tudíž strategii, která již cílem je skoupit všechny zdroje. Je to válka o zdroje. O přírodní zdroje. A my bychom měli přesvědčit naše jižní partnery, aby měli daleko příšnější strategie. Jejich smyslem je zachovat vlastní zdroje, včetně eh, zdrojů přírodních. Čili já podporuji to, co tu bylo řečeno, ale jenom upozorňuji, nebuďme naivní a nedělejme z toho nějaké eh, nějak, nějaký proces, kdy budeme sami sebe eh, byčovat. Spíš bychom měli přimět jižní státy, aby přijali další strategie, strategie, které přinesou plody v jejich vlastních zemích. Jinak vše, co tu bylo řečeno o odklonění půdy k jiným účelům, než na, ke kterým byly určeny, to všechno by se mělo, to všechno by mělo figurovat eh, v tom dialogu. Merci beaucoup. Děkuji. Takže slovo má komise, kterou zastupuje pan Owen. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji zpravodajovi a dalším řečníkům za prezentace, vystoupení ohledně problematiky, která se zdá být velice důležitá. Je to velice komplikované technicky i politicky, protože v parlamentu je sedm výborů, které to řeší a zároveň během posledních šesti měsíců se do toho zapojila i rada, aby chápala přesně, o co se v této složce Jedna. Nezapomínejme, že eh, klíčovou otázkou návrhu komise je zmírnit eh, nepřímé, dopady nepřímého využívání půdy, a to především eh, zajištěním pětiprocentního stropu ve směrnice pro obnovitelné energie, kde palmový olej a řepka jsou omezovány pětiprocentním stropem, což je jasný způsob, jak zmírnit emise nepřímého využívání půdy a zároveň jak respektovat investice které podnikají množí podnikatelé pro investice na základě rozhodnutí zákonodárců z minulých let. Toto je velice dobrá rovnováha a jde to víceméně ruku v ruce s tím, co tady znělo ohledně desetiprocentního stropu, takže návrh komise už něco v podobném duchu má. Další aspekt, který jsme jasně vnesli do návrhu, je ILO faktory, to znamená o ty faktory, které zohledňují emise nepřímého využívání půdy a e, jak e, je zohlednit, abychom mohli podnikat rozhodnutí do budoucna, čili ne, aby se rozhodlo, zdali biopalivo je udržitelné nebo ne, ale prostě schromáždit informace do příštích let, abychom ovlivnili, co se bude dít po roce 2020 a jak se zaměřit na příslušná paliva do budoucna. Takže to e, je zase v souladu s tím, co tady už dnes zaznělo. Další aspekt, který řeší návrh komise, je otázka tzv. pokročilých biopaliv. My jsme eh, udělali seznam eh, veškerých eh, krmiv potravinových zdrojů a složek do budoucna. Možná, že by bylo dobré se odklinit právě od paliv od plodin, pardon, do otázky tak jako je hnojivo a podobně, což také jde směrem, eh, který tady už dnes zazněl. Ale ať je to tak či tak, komise ráda pomůže všem členům eh, prací na technických aspektech. Eh, vím, že NV výbor bude také brzy Eh, hlasovat a parlament někdy mm, v září. A myslím si, že je důležité, abychom to eh, dořešili co nejdříve, protože tady panuje nejistota ohledně politiky eh, dobrých, špatných biopaliv a to zdržuje investice a pokrok do budoucna. Takže Komise by ráda spolupracovala s dalšími institucemi, aby se tato problematika uzavřela ještě během života tohoto parlamentu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Slovo dostane pan Kačmárek na závěr. Děkuji. Jsem rád, že mezi námi panuje schoda. Souhlasím s Eh, tím, co to bylo řečeno. Já nejsem proti ochraně investic, eh, Nikoli jsem pro, na pod, podporu investic, ale všichni se musí zaměřit na vlastní oblast kompetence. My bychom se měli zaměřit na rozvoj ITRE, by se měl zabývat investicemi. A komise INTA se ne, nezabývá rozvojem v třetích eh, zemích, ale výhodností ekonomickou pro Evropskou unii. Čili každý má svou kompetenci. Teď jak je to s těmi eh, biopalivy druhé generace? Jenom s tím. Je potřeba si uvědomit, že žádný vědec nám nemůže zaručit výsledky budoucího výzkumu. Můžeme klidně podporovat výzkum, ale nevíme dopředu, jestli tento výzkum vyústí v něco pozitivního, jestli nová generace biopaliv bude z hospodářského hlediska rentabilní. A teď je ještě něco k půdě. Zorganizovali jsme delegaci v Zimbabve. Já jsem tam byl sám pil s panem Neusserem. Představíme zprávu, on představí zprávu v červenci tam jsme řešili zejména ty základní nejdůležitější otázky. Víte, že v této zemi probíhá reforma. Redistribuce, eh, pozemková reforma, čili redistribuce vlastnictví půdy. A problém je následující. Mnoho z půdy neslouží tedy k produkci vůbec žádné. Ani potravin, ani biopaliv populace nemá vlastnické nároky na tu půdu, nemůže tudíž požádat o úvěr na rozvoj jakékoliv aktivity. Musíme tudíž zohlednit celou tu otázku majetkového vlastnictví, majetkového nároku. Bez eh, vyřešení této otázky nemůže půda sloužit k produkci ani potravinové, ani průmyslové. To je tedy to hlavní, co říkám. Ta základní politika musí být odpovídající. Právní otázka má klíčový význam. Zajištěme, aby půda byla správně využívaná. Děkuji. Připomínám, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 30, 31. května v poledne a 24. června se bude hlasovat. Chci vás ještě upozornit na další věc teď přerušíme naše zasedání. Znovu se sejdeme v 15.30. Je důležité, abyste se dostavili včas, protože komisař P. Balks na nás má pouze půl hodiny. Takže musíme využít každou minutu. Začneme v 15.29.55 sekund.